Dobrý den, kolegové. Vítám vás na dnešní schůzi společně s výborem DEVE, abychom tedy hlasovali o, našem, o naší společné věci. Tlumočení máme do 21 jazyků k dispozici a složky k vašim k schůzi jste dostali elektronicky a schůze bude vysílána po internetu, webstreamována. Takže vítejte všichni na našem hlasování. Doufám, že máte sebou vaše hlasovací karty připravené. Ano, skvělé. Takže začněme pozměňovací návrh 91. Kdo je kdo 91, kdo je pro, proti? Zdrželi se? Tak zkontrolujeme to elektronicky. <laughs> It happens sometimes. So, the vote is closed. Končím hlasování. Kdo tady nám mluví? Paní Maestner, hlasujete pro nebo proti? Takže zamítnu to. Pozměňovací návrh 92. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. A je přijat tento návrh. Kompromis 1. Kdo je pro, proti, zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 98 pro, proti, zdrželi se přijat. 100 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 101 pro, proti, zdrželi se zamítnout 102 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijat. 107 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijat. 112 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 113 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se přijat. 118 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se přijat. 121 pro, proti, zdrželi se přijat. 122 pro, proti, zdrželi se přijat. 123 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 124 pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijat, 127 pro, proti, zdrželi se přijat, 128 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme. Zahajuji hlasování and it's closed. <coughs> and it's adopted. 139 in favor. 131 pro, proti, zdrželi se. 140 je první část, kdo je pro, proti. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijat. Zkontrolujeme. Toto? Mhm. Končím hlasování. Přijato. 141. Pro, proti, zdrželi se. 142. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. Kompromis 13. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. 145. Pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. 146. Pro, proti, zdrželi. Zkontrolujeme. 146. Zahajuji hlasování.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 ověříme. Zahajuji hlasování a končím. A je přijat. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se přijat. 167 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se přijat. A druhá část pro, proti, zdrželi se, ověříme druhou část 167. A končím hlasování. A je přijata. 168 pro, proti, zdrželi se, přijat. 169 pro, proti, zdrželi se, přijata. 170 pro, proti, zdrželi se, přijat. 171 pro, proti, zdrželi se, Ověříme 171. Zahajuji hlasování. A končím. A je přijat. 178 pro, proti, zdrželi se přijat. 179 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se přijat. 185 pro, proti, zdrželi se přijat. 202. Ne, odpada. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se přijat. 193 pro, proti, zdrželi se přijat. 192 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se přijata. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijata. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se přijat. 200. Tady, tady máme ve dvou částech. První část má ústní pozměňovací návrh. Máte ve svém seznamu. Je někdo proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Ne, takže budeme hlasovat s tímto ústním návrhem. Kdo je pro? První část s ústním návrhem. Prosím. Je to oddělené hlasování ve dvou částech. První část, tam je ten ústní pozměňovací návrh a nikdo nebyl proti němu, tak budeme hlasovat spolu s tímto ústním návrhem. Takže kdo je pro něj? Proti? Zdrželi se? Přijat. Teď druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Druhou část. Zahajuji hlasování. končím. A je zamítnuta. 201 pro, proti, zdrželi se přijat. 203 pro, proti, zdrželi se přijat. 204 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 205 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijat. 216 pro, proti, zdrželi se, přijat. 217 pro, proti, zdrželi se, přijat. 218 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 219 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 221 pro, proti, zdrželi se přijat. 222 pro, proti, zdrželi se přijat. 224 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 223 pro, proti, zdrželi se přijat. 225 pro, proti, zdrželi se přijat. 226 pro, proti, zdrželi se zamítnout 227 pro, proti, zdrželi se, přijat. 228 pro, proti, zdrželi se, přijat. 229 pro, proti, zdrželi se, přijat. 230. 230 teď. Kdo je pro? Proti? Chcete zkontrolovat 229? Dobře, takže zahajuji hlasování. A končím. A je přijat. 230. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 231 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 18 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 19 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 239 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijata. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijata. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, přijat. 241 pro, proti, ověříme. Zahajuji hlasování. A končím a je přijat. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se přijat. 248 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 258 pro, proti, zdrželi se, ověříme 258. Končím hlasování. A je přijat. 260 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 249 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, přijat. 263 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 251 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 256 pro, proti, zdrželi se zamítno. 259 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se přijat. 264 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se přijat. 273 pro, proti, Strželi se zamítnut. 274 pro. Proti. Strželi se přijat. 275 pro. Proti. Strželi se přijat. 276 pro. Proti. Strželi se přijat. 277 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 278 pro. Proti. Zdrželi se přijat. A teď Dávám předsednictví a pozměňovací návrh 2. Pro, proti, zdrželi se, přijat. 10 pro, proti, zdrželi se, přijat. 8 pro, den odpada. Takže 3 až 7 ty jsou identické. Pro, proti, zdrželi se, přijaty. 19 pro, proti, zdrželi se, přijat. 9 pro, Proti zdrželi se přijat. 11 a 12 jsou identické, pro, proti, zdrželi se přijaty. 13 pro, proti, zdrželi se. Já si myslím, že bychom měli 13 ověřit. Zahajuji hlasování. Končím a je přijat. 14 pro, Proti zdrželi se přijat. 15 pro, proti zdrželi se. Ověříme patnáctku také. Končím hlasování. Je přijat. 16 pro, proti zdrželi se přijat. 18 pro, proti zdrželi se přijat. 17 pro, proti zdrželi se přijat. 20 pro, proti, zdrželi se přijat. 21 pro, proti, zdrželi se přijat. 1 pro, proti, zdrželi se přijat. 22 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 22, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijata. 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 27 pro, proti, zdrželi se, přijat. 28 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 28, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím. Přijat. 29 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 30 pro, proti, zdrželi se přijat. Oddělené hlasování 44, první část pro, proti, zdrželi se Ta Druhá část pro, pro proti, zdrželi se já si myslím, že je to zamítnuto, ale ověříme druhou část a 40. Zahajuji eh, hlasování a končím. Zamítnuto. 28 hlasy k 30. 31 pro. Kompromis 31 pro. Proti zdrželi se přijat. 49 pro. Proti zdrželi se přijat. 52 pro. Proti zdrželi se Přijat. 53 pro, proti, zdrželi se přijat. 54 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se přijata. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Ověříme druhou část. Zahajuji hlasování. Končím. Ano, je přijata druhá část. 55 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 55, zahajuji hlasování. Končím hlasování a je přijat. 56 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 32 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 35 pro, proti, zdrželi se přijat. 61 pro, proti, zdrželi se. Já si myslím, že zamítnut, ale ověříme. Všichni hlasovali? Končím. A je přijat. oddělené hlasování 66. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. První část 66. Zahajují hlasování. Všichni hlasovali, končím. A je přijat 30 ku 29 hlasům. A druhá část teď, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijata. Kompromis 33. Pro, proti, zdrželi se, přijat. 65 pro, proti, zdrželi se, ověříme, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím. A je zamítnut. Kompromis 34 pro, proti, zdrželi se, přijat. 69 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijata. Druhá část pro, proti, zdrželi se, ověříme druhou část, Zahájí hlasování. Hlasovali všichni, končím, za, přijata. 70 pro, proti, zdrželi se, já si myslím, no ověříme, Kon- kontrolujeme, zahájí hlasování. Končím. Zamítnut. Kompromis 37 pro, proti, zdrželi se přijat. 75 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 75. Zahajuji hlasování. Končím a je přijata. 76 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 80 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 81 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 81. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuta. 28 hlasy. 81 pro, proti, zdrželi se, přijata. Kompromis 36 pro, proti, zdrželi se, přijat. Poslední stránka 87 pro, proti, zdrželi se, přijat. 88 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 88. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím. Přijata. 89 pro, proti, zdrželi se, ověříme 89. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnut 20 většinu. A konečné hlasování o návrhu zprávy, té jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 57 pro, jeden proti, jeden se zdržel, takže text je přijat a blahopřeji zpravodaj. Takže děkuji výboru DEVE za spolupráci. Je to poprvé, kdy spolu předsedám schůzi. Děkuji. Teď jsme hlasovali ale bylo to na plánu. Máme hlasování, které je naplánováno na desátou hodinu, ale jestli chcete, tak to můžeme udělat teď. Jestli výbor Envy chce tedy nehlasovat v 10 hodin, jak bylo naplánováno, ale teď tak můžeme hlasovat teď. Takže dvě, tři minutky, aby kolegové z DV mohli opustit sál a potom tedy budeme hlasovat. Um, okay, so uh, the good news... Dobře, máme dobrou zprávu, budeme hlasovat pouze o dvou aktech. Ale měli bychom hlasovat elektronicky. We need to change the machine. Uh, madam, Can I have uh, still? Still, of course. Yes, please. Thank you. No, I was. We have to change the machines, I'm told. Ještě jsem dostala informaci, že musíme měnit, eh, změnit stroje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 So I'm asking you again, are there objections to... Má někdo námitky proti tomu, aby se hlasovalo teď? Politické frakce. I'm told it's not controversial. Bylo mi řečeno, že to není kontroverzní, ale jak si přejete vy? It's okay? Můžeme. Většina tedy říká, že můžeme hlasovat dobře. Takže první hlasování. That's because we don't have uh, policy advisors. They do not attend, apparently. Nemáme tady politické poradci, zdá se. Yes, but we have uh, the shadow rapporteur for the first one. A u prvního už máme zpravodaje, stínové zpravodaje. Okay, so look at the shadow rapporteur, huh? Dívejte se prosím na stínového zpravodaje nebo koordinátora, podle toho, koho tady máte. Paní Dali, v pořádku? Vyhovuje vám tento postup? Budeme hlasovat. Dobře, takže Předběžná dohoda institucionálních eh, vyjednávání, pokud jde o výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla a budeme hlasovat elektronicky. OK, the vote is closed. Končím hlasování. Přijato. A druhé hlasování, předběžná dohoda vyplývající z eh, vyjednávání mezi institucemi podpora čistých a energeticky účinných silničních dopravních vozidel. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A to je vše. Děkuji vám. Um, we'll see each other. Uvidíme se tady v 10 hodin. Čeká nás vyměna názorů s Evropským účetním dvorem na téma systém EU pro měření emisí vozidel.